Eh, good afternoon. Dobré odpoledne. Doufám, že jste se dobře najedli, abychom mohli pokračovat. A máme čest zahájit odpolední schůzi s výměnou názorů s panem komisařem Moskovicím. Ano, jsme rádi, že jste přišel. A, takže Jenom chci připomenout, že účelem naší schůze dnes odpoledne je jednat o mm, vývoji pracovního programu e, komise a konkrétně v oblasti e, tedy cel a dalších podobných iniciativ a poté možná bychom mohli hovořit také o pokroku s legislativními návrhy, které komise již předložila a ještě ale nepřijala a možná také výměna názoru o prioritách na rok 2017 a 2018. Tímto bych vám chtěla dát slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Mm, místo, předsedo, místo předsedkyně, blahopřeji k vašemu zvolení do funkce předsedkyně. Jsem rád, že jste mě eh, pozvali. Vím, že už je to dlouhou dobu, eh, kdy jsem tu byl. A eh, teď tedy je to mm, téma celní unie. Vy víte, jak ta pravidla jsou technická. Samozřejmě to je zásadní v unii teď. Za prvé, často se o tom dost nemluví, ale já to zdůrazňuji, je to zásadní nástroj pro naši bezpečnost, boj proti terorismu, respektive financování terorismu, ochrana životního prostředí, je to důležité pro kontrolu eh, potravinových a sanitárních výrobků a to všechno mm, probíhá přes právě mm, celní unii a to hraje velkou roli, jak vidíte. A potom prohloubení našeho mezinárodního obchodu, a eh, tedy obchodní toky. A tady jde o to, abychom harmonicky se zapojovali do eh, světového řetězce a nejvíce z toho ekonomicky profitovali, což znamená, že musí mít efektivní celní systém. My jsme nedávno to ukázali, když eh, jsme přijali nový strategický rámec s Čínou podle kterého se stanoví eh, celní spolupráce v obchodu a určitě to si připomeneme na samitu s Čínou. A to tež platí pro obchod. Zde je třeba, abychom prosazovali naše hodnoty. Někteří za Atlantikem hodlají teď zvyšovat bariéry, Eh, a jít cestou ekonomického protekcionismu, kdežto naše eh, aktivita v celní unii dává jasnou preferenci jiné cestě, což je cesta volného obchodu, hm, samozřejmě řízeného, ale třetí úroveň teď, eh, cel, celo to je nástroj pro konkurenceschopnost pro naše podniky. Takže Eh, samozřejmě často se říká, že je to zlý sen pro malé střední podniky, ale eh, ty podniky, které dobře umí celní procedury, tak z toho jenom těží. A, mm, mm, takže to je taky důležitý katalyzátor modernizace veřejné zprávy, zjednodušování, dematerializace mm, procedur, ekonom, automatická výměna informací mezi úřady, automatizace a tak dále. Takže to je v podstatě taková tichá revoluce v našich celních úřadech, která probíhá již několik let a já to jsem viděl na vlastní oči třeba mm, od té doby, co jsem tady. I ve Francii jsem to viděl. Často to není viditelné, ale celnice, to je taková laboratoř modernizace státní zprávy pro eh, členy, eh, tedy mm, pro evropské instituce, parlament, komisi, tak víme, že je to důležité i pro rozpočet, protože eh, pokud celnice nefungují, jak mají, tak to je méně na příjmech do rozpočtu. A, takže to je důležité. A poslední věc, eh, eh, celnice, to v podstatě je náš interface s externím světem. My máme třeba vztahy s Tureckem, eh, na které jak si se hodně hledí teď. I třeba my jsme hovořili včera se stálým zástupcem a naší spolupráci s Tureckem, teď budeme muset znovu nastolit spolupráci se Spojeným královstvím. A skutečně celní eh, aspekty zde budou zásadní. Takže naše iniciativy zapadají do širšího kontextu, tedy širších politik. A takže vidíte, že celní zpráva není pouze technické téma, ale i politické. A řízení, zpráva cel takže my máme dvě rezoluce přijaté parlamentem na toto téma, takže my vycházíme vždycky z tohoto konstatování. Je třeba eh, jednat v partnerství. Aby to bylo efektivnější, tak je třeba, abychom měli partnerské vztahy mezi členskými státy a komisí, abychom měli společnou strategii, jak efektivně aplikovat celní společnou legislativu a potom partnerství mezi členskými státy, aby pom- efektivně mm, je pod, po, jim pomáhali. A potom e, spolupráce mezi jednotlivými celními zprávami a mezi celními zprávami a jinými úřady také a mezi, tedy potom spolupráce mezi celními zprávami a hospodářskými subjekty, protože e, často sice veřejnost to tak vidí, ne, e, celní zpráva to není překážka, ale to je Eh, vlastně něco, co dává impuls ekonomické činnosti. Komise se zavazuje, že předloží eh, dvouletou zprávu radě a parlamentu na základě právě mm, i mm, pravidelných eh, našich kontaktů, bude reagovat na dva cíle. Za prvé doplní vše, co se týká aplikace celního kodexu, a především bude sledovat strategický cíl, o kterém budeme společně diskutovat, to znamená dlouhodobé priority. A druhá oblast, eh, samozřejmě to je takový indikátor opatření výkonnosti. A komise a členské státy pracují na eh, projektu Výkonnost celní zprávy, pracujeme na celé řadě ukazatelů výkonnosti abychom potom díky těm ukazatelům mohli vytvářet evropský akční plán a strategii, jak řídit rizika. Tady jsem zmínil třeba tu otázku efektivity eh, veřejné zprávy. A za třetí jde o to zajistit jednotný výklad eh, právních celních norem ve všech členských státech. Vy jste zdůraznila z důvodu Eh, heterogenní aplikace celních kodexů, tak někteří hospodář, některé hospodářské subjekty nerespektují pravidla. To je neakceptovatelné v naší unii, kdy v podstatě eh, naše síla je v jednotném trhu. Tudíž komise vypracuje hlavní směry o tom, jak aplikovat celní legislativu po eh, konzultacích s členskými státy a hospodářskými subjekty. Hospodářské subjekty, chci zdůraznit, jak jsem tady často říkával, budou plně zapojeny do tohoto. A zavazujeme se, že na základě stávajících mechanismů budeme konzultovat všechny tyto aktéry, vytváříme eh, eh, kontaktní skupiny a také i na základě společných schůzí, které eh, spojí, schromáždí subjekty, hospodářské subjekty, komisy a národní úřady. A za čtvrté, to jsou ty počítačové informační systémy. To je také velice citlivé téma u vás ve výboru. Je to otázka pro to, jak vyřešit eh, eh, řízení rizik, tedy jde o naši bezpečnost. Tady musíme vést fundovanou diskuzi a poté až rozhodnout o budoucím finančním rámci krátkodobě. To znamená, že ne všechny členské státy nemají stejnou koncepci, jak využívat společné informační systémy. A dlouhodobě to znamená, že musíme mít společnou vizi o službách v EU a o propojení národních systémů. Komise dnes pracuje dvěmi směry. Pracujeme na dlouhodobém plánu pro řízení počítačových infrastruktur. Vyhodnocujeme přidanou hodnotu toho, kdybychom eh, vytvořili novou strukturu a potom nám jde o synergii stávajících agentur, které spravují naše informační systémy. A poslední závěrem posilujeme synergie s dalšími e, e, národními a evropskými státními úřady, jako boj proti e, kriminalitě, terorismu. To znamená, my spolupracujeme s úřady, které střeží hranice, jako je ten Eh, jako je ta mm, eh, hraniční a pobřežní stráž. Potom pracujeme s finančními úřady na inkasu daní, to je také důležité. Samozřejmě výběr DPH a nepřímých spotřebních daní na dovozu. A, a, eh, protože samozřejmě DPH to je základ pro vlastní zdroje Evropské unie. O tom se bude diskutovat v kontextu víceletého rámce. A paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych rád, abych se nám podařilo pokračovat v naší spolupráci za nového předsednictví, protože eh, pro mě i pro vás eh, eh, celní unie a její řízení je zásadní pro Evropskou unii. To znamená, tady ale musíme jednat jako partneři a a, je, a ten tlak, který v dobrém slova smyslu vyvíjí parlament, je velice užitečný, protože tlačí na členské státy, někdy i na komisi. Také to potřebuje někdy takové jemné postrčení, které umíte. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A ráda bych nejprve It's very complicated with the languages. Uh, I would like to give the floor first. Já bych chtěl nejdříve dát slovo koordinátorům za jednotlivé skupiny, aby se mohli ptát. A vidím, že Andreas. Eh. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Jsme rádi, že dnes jste si udělal čas a přijel. Přišel na náš výbor. Víte velice dobře, že body, které jsme vznesli na plénu e, za podpory řady kolegů, tak to nás docela znervozňuje a jsme kritičtí, poněvadž máme pocit, že Evropský celní kodex se nebude aplikovat, jak jsme si bývali přáli. A z tohoto důvodu bych se vás rád něco zeptal. Eh, myslím, že jste eh, to už v úvodu trošku zmínil, já bych to rád prohloubil. První otázka v této souvislosti je, že musíme říci, že eh, my jsme začali ten legislativní proces už někdy v roce 2005, dávno předtím, než jste toto portfolio převzal, ale nejdříve se nám to nepodařilo a e, pak jsme se k tomu vrátili a do roku 2020 by to mělo fungovat, tedy náš druhý pokus. Ale jak jste řekl, ten digitální systém, který by měl e, vzniknout v členských zemích, tak tam e, my jsme pořád ještě v bodě nula. Členské země moc neudělali. Vypadá to, že zhruba 7 ze 28 členů Unie vybírá 100 Eh, těch příjmů, ale to prostě asi není v pořádku. Takže otázka je, co můžeme udělat kromě finančních zdrojů, eh, abychom zajistili to, eh, že ten UCC, tedy ta legislativa, se nebude dále zdržovat a že to začne konečně fungovat, že to začne platit. A za druhé, co můžeme z právního hlediska konat eh, vůči členským zemím, co můžeme tedy vykonávat, aby se skutečně tyto problémy překonaly tady, to, že eh, to pořád nefunguje. Eh, protože tady máme problém, že když jeden člen Unie nebude spokojen, pak to může jít zase zpátky do normálního procesu a to znamená zření. Čili já se opravdu bojím, že UCC se nepodaří zavést do praxe tak, jak jsme si naplánovali. Byl to velký problém, poněvadž je to druhý pokus. Děkuji, Andrease. Nikola, máte otázky? Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu komisaři, že přišel. Ano, Možná by se to zdálo méně důležité a méně eh, fascinující diskutovat o celní unii v době, kdy máme eh, různé strategie, o, eh, které se týkají ochrany vnitřního trhu, o, když hovoříme o mezinárodním obchodu, ale správně, jak pan komisař řekl, tady celní unie je zcela zásadní pro toto. Já si dovolím dvě připomínky. První hodnocení. Máme směrnici, která jasně hovoří o sankcích, o které, pokutách, které může udělovat eh, celní zpráva. Ale mně se zdá, že mezinárodní tisk eh, před pár týdny či měsíci eh, hovořila napsala o velkých únicích miliardy euro na clech z Evropy ve strategických sektorech, které se týkají především evropské výroby, to modní produkty, tedy obleky, oblečení, luxusní zboží, takže, které se vyrábí v Evropě. A, takže tady bychom se měli snažit s tím něco udělat. A my se snažíme v tomto okamžiku i Eh, se snažit ochránit eh, naši eh, Evropu. A samozřejmě my, jak se řekl, my nebudeme kolem Evropy stavět zdi, jak třeba teď se snaží Trump a Spojené státy. My jsme pro volný obchod, ale obchod potřebuje mít jasná pravidla. Pane komisaři, já si myslím, že my budeme potřebovat i naléhavé řešení, to znamená, jak velice stručně budeme novelizovat celní kodex, jak stabilizovat naše politiky na ochranu eh, našeho trhu před padělky, před padělky, které eh, poškozují eh, naši ekonomiku. Děkuji. Thank you very much, Nikola. Děkuji, Nikola A teď je za EKR Dan. Děkuji a vítejte, pane komisaři. Chtěl bych se soustředit na několik eh, věcí. Eh, jednak eh, jsou to ty zásilky nízké hodnoty, protože mm, podle UCC právě tyto expresní dodávky už nemají nárok na urychlený a zjednodušený proces. To je, myslím, poněkud asymetrické ale jsme o tom hovořili. Já vím, že komise se tou tím teďka zabývá, ale mě by zajímalo, jak to tedy pokračuje. Protože eh, z hlediska spotřebitele v podstatě těžko se v tom vyznat, jaké jsou tam různé typy a různé náklady. A další eh, Otázka se týká eh, zásilek malé hodnoty v e-commerce. My dneska máme lidi, eh, kteří si nakupují mimo EU po internetu a vždycky, když je to víc než 150 eh, euro, 135 liber, tak se to všechno zastaví v, na, na celnici, potom tedy Eh, dostanou eh, vošklivé psaní od eh, celníku a často se nepozná, jestli je to od policie nebo od celníku a teď vám vlastně říkají, co všechno musíte, jinak bude zle a to všechno se týká skutečně drobností do 150 eur. No, takže eh, já nevím, s Brexitem to pro nás bude jinak, ale když se podíváte na jaká, jaká je realita, tak eh, máte prostě eh, spoustu zásilek, tedy oběma směry a bohužel se jich to týká. Čili mě by se skutečně zajímalo, že jestli bychom tedy tento pravidlo de minimis neměl nějak zvýšit, poněvadž jinak to v podstatě znamená blokování tohoto obchodu. Děkuji vám. Děkuji, Dané. A za a je? Děkuji. Hodně už se mluví o celní unii, ale abychom měli skutečně funkční celní unii, tak je třeba, abychom měli také e, společný celoevropský elektronický celní systém. A já vím, že ono to nepokračuje moc rychle kupředu a může se stát, že to povede k odložení implementace unijního celního kódu, e, tedy výrazné odložení nebo Čili co tedy dělá komise pro to, aby se zajistilo, zajistila existence jednotného celního systému? A za druhé, eh, co učiní komise pro to, aby vše šlo podle harmonogramu? A dále eh, sankce eh, a řízení podle celní legislativy. My jsme si ve slyšení už vyslechli, jak se k tomu staví eh, parlament, ale ten návrh momentálně zamrzl v radě. Takže pokud tomu rozumím, komise ten návrh nestáhla, ale jaké jsou příští kroky? Eh, jak by to mělo pokračovat dál, abychom tedy měli ten jednotný systém? Děkuji, Kajen. Eh, Denis de Jong za GUE. Děkuji. Já jsem tady nebyl eh, dopoledne, takže dodatečně ještě blahopřeji ke zvolení předsedkyní tohoto výboru. Mám tady tři body. První už zmíněn byl ze strany ALDE. Já myslím, že eh, eh, smysl UCC bylo to, abychom měli centrální celní řízení a to prostě vidíme teď, že je to všechno, všechno odložené a komplikované a nakonec se to může úplně, e, úplně e, rozpadnout, poněvadž nemáme IT. E, druhá věc, to je autorizovaný ekonomický operátor. Myslím, že biznis správně říká, že existuje Eh, řada postupů, jak se člověk nebo jak se firma může stát autorizovaným operátorem pro dovoz zboží do Evropské unie, ale současně s tím vidí, že vzhledem k tomu, že se to odvíjí od transakcí a nikoli od procesu, tak eh, de facto není to zas tak velký přínos pro biznis. My víme, že se chystá pilotní projekt který by měl situaci eh, de facto zjednodušit pro autorizované operátory, ale zároveň vidím, že třeba v mé země, zemi eh, se v celní správě odhrává podstatná míra korupce Čili tady je skutečně e, e, třeba to si morálně vystušit a mě by zajímalo, jestli ten pilotní projekt skutečně bude, jestli je, budou zpřísněné e, politiky, jaký etický kodex pro celní zprávu. No a pokud tedy ten pilotní projekt se rozjede a Eh, firmy se do toho přihlásí a budou toho investovat, tak bude to potom pokračovat nebo z pilotní fázi to všechno skončí. No a ještě poslední věc. Eh, od biznisu vím, že eh, takové ty pokyny a vysvětlení, které komise vydala, tak to fungovalo dobře, ale pořád je tady obava, Ehm, a taková prozba. Mohlo by se tomu dát, mohla by se tomu dát forma právně závazná, aby se to skutečně, ehm, aby se to dalo opřít. Děkuji, Denisy. A teď eh, další poslanci. Děkuji, děkuji. Hm, děkuji, pane komisaři. Skutečně se mi líbilo, co jste řekl o té tiché revoluci eh, eh, celní zprávy, o významnou eh, celní zprávy pro fungování vnitřního trhu. Když jste hovořil o dimenzi strategické a tady je třeba se na to podívat i v kontextu Brexitu a reformy ohledně Turecka, to bych chtěla znát váš názor. Potom Eh, partnerství, eh, za mm, angažovanost v boji proti podvodům a také i mm, padělky potravin. To se skutečně dotýká bezpečnosti eh, našich občanů. Mám konkrétní otázku k tomu, co se stalo minulý týden v Radě. To je ta parlament odsouhlasil velkou většinou, tedy kdy eh, drtivou většinou 10 eh, bylo jenom pouze proti a 8 se zdrželo. Tam jsme hm, tedy eh, hovořili o standardizaci DPH pro knihy, digitální knihy. Jak je to tedy s těmi digitálními knihami, protože se to zablokovalo v radě, což znamená, že máme minimální DPH 15% pro digitální knihy a 5% pro hm, tištěné knihy. Takže skutečně to není dobré pro naši digitální revoluci. A pro tato témata já se ptám tedy, jak hodláte pokračovat v tomto v této tematice. Děkuji. Very much, eh, Anna Maria, Já vám děkuji, Anna Marie, a nyní Maria Krapiny. Thank you very much. Děkuji. Pán, děkuji vám, pane komisaři. Já nevím, zda budu mít možnost hovořit v mém jazyce. Je to možné? Máme tlumočení? Já jsem trošku znepokojená tím podstatným spožděním ve výkonu informačních systémů v členských státech. A zejména v roce 2016 my jsme započali ten nový celní kodex a byly tu členské státy, které byly spožděni v aplikaci tohoto systému. Asi je zbytečné říkat, že je velice důležité, abychom tu měli ty převody, tak by systém měl celkově fungovat lépe, aby také byly kontroly efektivnější. A také je to důležité, co se týče dopadu na náklady v obchodních vztazích. 13. Eh, května 2016 nota toho, té elektronické skupiny pro koordinaci celnic bylo psáno, že přechodná opatření do roku 2020 již nejsou platná a komise říkala, že ta ta 2020 již není schůdná, takže se ptám, jaká navrhujete řešení pro to, aby se zajistila ta opatření pro zabezpečení občanů a ta opatření na podporu obchodu budou teda umožněna do toho 31. prosince 2020 spíš, než tu mít mandát pro prodloužení na další tři nebo pět let, nebo Bůh ví dokdy. Takže ta otázka, kterou bych chtěla položit a kterou také obchodní subjekty mé země vlastně chtějí na ní znát odpověď. Děkuji. Děkuji. A v neposlední řadě pan Ivan Stefanek. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane komisaři, za informace. Vy zmiňujete tu potřebu vlastních zdrojů. Tady velice souhlasím s tímto přístupem a podporuji záměry komise mít vlastní zdroje. Nicméně zároveň víme, že otázka zdanění je v rukou národních států, takže je tu výzva nenavyšovat celé to daňové zatížení na občany či podniky. Takže co navrhujete, jak zajistit, že budeme mít vlastní zdroje a zároveň nenavýšíme celou tu oblast zdanění? Děkuji. Máme tu ještě nějaké další žádost o slovo? Pokud tomu tak není, tak bych eh, také já ráda připojila otázku z mé strany, která je napojena na to, co řekla Maria Krapiny, tedy ve vztahu k toho nedostatku IT systému a toho zabezpečení pro naše občany, protože je důležité, abychom zajistili bezpečnost našim občanům. A pak otázka Brexitu protože tady bylo zdůrazněno samozřejmě, že doufáme, že tu budeme mít tedy celní unii nebo jakoukoliv formu to nabíde, ale jak tedy si myslíte, že by ta Evropská celní unie mohla mít možnost zhodnotit ten velký příliv obchodu, který by přišel ze Spojeného království a pak opačným směrem. Takže to je tedy dotaz z mé strany. Já bych vám ráda opět předala slovo, abyste mohl zareagovat. The, Já děkuji za všechny tyto otázky. Já se pokusím na ně zodpovědět, co eh, nejlépe. Bylo jich hodně. Takže v první řadě eh, co komise plánuje ohledně implementace IT systému. A co e, nastane, pokud dojde ke spoždění? My si uvědomujeme, že musíme implementovat všechny UCC IT systémy do roku 2020, to je všeobecně známo. Nicméně jsou tu tedy podstatné druhy nátlaku, samozřejmě na komisi i na obchodníky, o tom jsme byli informováni, musí čelit mnohým systémům najednou takže komise velice opatrně analyzuje vlastně schůdnost těch stávajících plánů na to, na to možné spoždění i a to, že tedy ty systémy budou již zavedeny v roce 2020, což je lhuta a parlament samozřejmě bude informován o tomto dokončení, jakmile toho bude dosaženo. Další, jak jsem to pochopil, tedy bylo popsat tedy ten pokrok, ptal se na to pan Šváb, na to rozvinutí těch IT systémů v členských státech. A samozřejmě to bylo započato v předchozím století, jak jste správně zmínil, máme tady podstatné spoždění a pro naše občany tedy tyto systémy Eh, ano, eh, začali jsme to rozvíjet v roce 98, ty přechodné komputerizované systémy, dál, další čas byla schválena v roce 2003, pak byly rozvíjeny další systémy, fungovalo to poměrně dobře, 17 IT systémů v UCC, bylo tam zahrnuto, rozvinuly se další nástroje i projekty, včetně úplně nových eh, projektů v rámci celních rozhodnutí, celoevropské validity, centrálního eh, a, a mm, centrální clearance a podobně. A, a samozřejmě že jsme byli odekživa, tedy si uvědomovali, že je to ambiciozní plán, byly tu velké výzvy vzhledem k, tedy k rozsahu eh, všech těch úkolů celého toho systému. Je tu tedy opravdu mnoho výzev pro dosažení eh, tohoto eh, a komise po boku eh, členských států si toto uvědomuje. Musíme zharmonizovat data, to je nezbytné pro zajištění interoperability. Zase to představuje velkou výzvu, například co se týče aktualizace, upgradingu stávajících systémů, co se týče automatizace toho celního prostředí. Tady je třeba vykonat velkou část eh, práce právě v té věci upgradeu. Máme tu určité nedostatky ještě na národních úrovních, takže opravdu, jak vidíte, je potřeba ještě vykonat velký kus práce, i když bylo dosaženo pokroku ale my samozřejmě se na vás zase budeme dále obracet a předkládat tyto postupné analýzy. Jaké jsou plány komise, co se týče podvodu DPH napojených právě na celní postupy a jaké nástroje? My si uvědomujeme ty podvody DPH prostřednictvím postupu 42 Víme, že například ve Spojeném království to byly opravdu masivní podvody prostřednictvím kriminálních sítí, že tedy se dostávaly produkty na trh EU bez uhrazení DPH. Tyto skupiny jaksi se obohacovaly na úkor našich občanů, tedy legitimních společností. Komise již několik let zdůrazňuje, že členským státům, že při dovozu je třeba posílit celní kontroly a prověřit, kdo vlastně benefituje z těchto postupů. Jak prostřednictvím kontrol na hranicích, tam se může právě lépe zaznamenat ten podvod z DPH a zabránit podobným dalším aktivitám, že by to nezůstalo bez důsledku. To znamená, celní a daňové zprávy musí spolupracovat, aby zajistili informace o těchto transakcích a usnadnili život podnikům na jednotném trhu. My si také přejeme to ještě také reakce eh, na otázku pana Dantyho, usnadnit tedy obchodování i těm elektronickým obchodníkům. Ti jsou zase zásadní pro rozvoj eh, jaksi toho technologického obchodu, takže eh, bychom si, my si uvědomujeme, že jim musíme usnadnit jejich práci. Zároveň ale chci zdůraznit, že teroristické útoky a padělané výrobky se jaksi navyšují a proto tedy uh, celnice zároveň musí usnadňovat toto, ale také uchraňovat příjmy, bezpečnost, zabezpečení práva duševního vlastnictví a zajistit práv, Eh, stejná pravidla mezi obchodníky EU a ne-EU. Takže komise spolupracuje s členskými státy, s platformami, s prostředkovateli, mezinárodními organizacemi, abychom dosáhli takového řešení, které umožní řádnou supervizi a aby ten elektronický obchod jaksi zároveň neumožňoval nebo nevybízel přímo k podvodům. Prostě nastolit takovou rovnováhu. Ty nedávné návrhy ve věci DPH umožní po eh, plné implementaci UCC poskytnou také komplexnější dlouhodobé řešení pro právě vyřešení těchto výzev, které eh, v tuto chvíli jsou trochu konfliktní. Jaká je reakce komise na šetření OLAFu, co se týče tedy těch eh, toho masivního toku zboží z eh, Spojeného království a daňových podvodů prostřednictvím cel. Takže ohledně šetření olev a celních postupů ve Spojeném království tady eh, došlo k závěru, tedy, že to prověřování eh, tedy pokračuje, ale nebylo zatím přistoupeno k nějakým opatřením. Já to chápu tak, že členský stát má uh, potíže, že ty dovo, dovezené zboží jak si eh, neodpovídají eh, úplně pravidlo My se zabýváme touto věci a chceme eh, připomenout, že boj proti padělaným výrobkům a pardon, proti daňům, daňovým únikům je jaksi třeba šetřit. Potřebujeme tedy i celý ten režim, to schéma DPH ještě aktualizovat. Daniel. Ano, co se stalo minulý týden, to je s tím spojeno. Skutečně komise navrhla již před pár měsíci návrh, který se mi zdál rozumný, který spočíval v tom, že členské státy by svobodně mohly stanovovat eh, sníženou sazbu DPH pro publikace online jako pro e-books. A na základě této logiky by eh, měly, eh, eh, měla by ta sazba být stejná jako pro tištěné knihy, ale takže my jsme si mysleli, že je třeba aplikovat stejná pravidla. A bez ohledu na to, zda něco je elektronické podobě či nikoliv. Nám se to zdálo jako rozumné. A v podstatě všichni členové rady to uznávají. A tento návrh Eh, si myslím, že nazral, aby dostal souhlas, ale poté nový český ministr odmítl. Já musím říci, že si moc zrovna eh, to nebyl schopen doložit, ne, nepodložil to ničím, ale v podstatě propojil to s jiným tématem, pilotním projektem nebo nějakou derogací, to chtěl pro reverse charge ohledně eh, přeshraniční DPH. Komise není pro takovou derogaci, ale nechce, aby se to stalo nějakým stálým režimem. Jak? No, protože to přece není dobrý způsob, jak eh, přistupovat k přeshraniční DPH. Přece my musíme bojovat efektivně proti podvodům na vnitřním trhu. A to to vzbudilo ze strany zemského eh, kolegu, kolegy, eh, jaksi takovou reakci, která byla velice razantní a utřel ho tedy, protože to je eh, mm, mm, velice rozumný návrh, který jde ku prospěchu svobody informací, komunikační svobody a tak dále. Tam byla tak široká schoda, přece tak nikdo nemá právo to zablokovat. Proč? A mohu vám říci, že komise vůbec nehodlá to smést pod stůl. Ne, my se s tím vrátíme a budeme se s tím vracet tak často a tak vehementně, tak jak to bude nutné, protože opakuji, zdá se, že já dokonce mě i volali nakladatele regionálních novin, eh, protože tisk závisí na tomto opatření, takže já musím říci, že já chápu, že každý členský stát má nějaké své zájmy, ale tato, ta, tato strategie zablokovat eh, něco, protože mám problém s něčím jiným, no, to není to, co mě by se zrovna líbilo. Ani teď, ani v minulosti v parlamentu či jinde jsem neměl takovéto postupy rád, ani v minulosti ve francouzské vládě. Prostě tak to je. To nás hodně šokovalo, abych tak řekl, a nenecháme to tak. A potom bych se vrátil k otázkám, omlouvám se, bylo to propojeno s předchozím bodem, jak komise zajistí eh, eh, interoperabilitu eh, počítačových systémů, informačních systémů. Takže my chceme, aby členské státy zracionalizovaly Eh, tyto systémy celní zprávy, tak aby členské státy mohly implementovat počítačové, hm, tedy i ty IT systémy, samozřejmě podle svého národního prostředí a hm, samozřejmě v souladu s eh, mezinárodní organizací, celní organizací, to je velký krok vpřed. Je třeba zajistit, že eh, Evropská celní zpráva bude souladu s mezinárodními normami a moderními postupy. My teď vyvíjíme nové na evropské nástroje jako Trade Portal, obchodní portál, potom zvažujeme i jedno, prostředí jednotného evropského okénka, single window environment, abychom mm, všechny informace, které mm, požaduje se, které se požadují, Eh, podle celní i jiné legislativy, aby eh, to bylo tedy jednotné. A víme, že zatím to asi možná eh, tyto IT systémy eh, ještě asi nebudou moci eh, být používány na stávajících zařízení celních zpráv. A teď jde o to se na to připravit i v kontextu budoucího finančního rámce, což mě vede k otázce na vlastní zdroje. Vlastní zdroje, to byla poslední otázka. Zde jsme měli zprávu, zpráva, která kterou eh, připravil pan Monty a jeho tým, i lidé z komise. Vím, že i Guy Verhofstadt zastupoval parlament tehdy. To, byla, to je tedy veřejná zpráva, která je vynikajícím nástrojem v této oblasti. A Myslím si, že toto musí být také integrováno do našich víceletých úvah, samozřejmě bez toho, aniž bychom zvyšovali eh, daňové zatížení. Chceme mít skutečně vlastní zdroje, které ne půjdou pouze od členských států a musíme tedy teď zanalizovat, jaké zdroje budeme konsolidovat a jaké nové zdroje budeme definovat. Já tady nebudu říkat, čemu dávám přednost, ale já myslím, že DPH je vynikající nástroj pro vlastní zdroje. Já myslím, že již několikrát jsem tady o tom hovořil i na výboru Ekon. Proč e, jsou e, ta pravidla e, tak striktní? My, my, my samozřejmě jsme pro zjednodušení celních procedur pro hospodářské subjekty, ale ty musí splňovat určité podmínky. Prozatím vím, že je nemožné, eh, abychom opustili IMS a IXS. Důvod je, že to je důležité pro Eh, eh, analýzu rizik a podobně, abychom zanalizovali riziko předtím, než něco se dostane na naše území sem, ale zvažujeme možnosti zjednodušit a usnadnit toto, to znamená tak, aby skutečně v určité fázi ty kontroly, které provádíme, byly mm, systémové kontroly, o to jde na základě nějakého vyhodnocení. Jaká je hodnota, eh, kterou očekáváme od UCC? To je velice důležité. My se snažíme zavést moderní eh, celní kodex a ten balíček UCC, jak víte, zavádí i eh, modernizaci legislativy, celní legislativy, potom se snažit racionalizovat eh, mm, ty celní procedury a eh, i eh, zavádí koncepci povolených ekonomických subjektů, potom vytvoří bez, potom elektronické prostředí, tedy bez papíru, a potom mm, to bude snažování nákladů pro hospodářské subjekty znamenat dále i digitální agenda, ta na to také navazuje, budeme se snažit podporovat tímto Eh, střední malé podniky a celní pravidla musí být adaptována, a, a, což je velice tedy ambiciozní rámec, který chceme vytvořit. A teď, pokud jde o ty dovozy o malé hodnotě, takže my chceme zautomatizovat tu proceduru, abychom, us, abychom ulevili nebo abychom pomohli elektronickému obchodování e-commerce. Paní Kala se ptála, jak je to s našimi návrhy směrnice o Union Legal Framework for Customs and Infringements, tedy jak je to s těmi našimi sankcemi pro případy porušení, ano. Takže teď IMCO přijme návrh, který se bude týkat návrhu komise ohledně sankcí. Sankce to je důležitý krok. My vítáme vaše pozměňovací návrhy, s většinou z nich souhlasíme, i když komise eh, samozřejmě je pořád ještě studuje. A jak asi dobře víte, i pokrok v této agendě eh, teď eh, Tedy teď, jak víte, pardon, se to zadrhlo v radě, protože řada členů si myslí, že to je v národní kompetenci. A opět v listopadu eh, devět členských států vyjádřilo jasně, že chtějí pokračovat v diskuzi o tomto návrhu, kdežto 12 bylo proti z různých důvodů. A komise se domnívá, že není žádný důvod stáhnout tento návrh, eh, poněvadž zatím ani žádná diskuze o tomto návrhu neproběhla. Eh, že by se studoval ten návrh článek po článku a komise teď vysvětluje a oče, čeká na to, že na plénu Evropský parlament toto prohlasuje. A pokud jde o pomoc členským státům, tak my chceme, aby členské státy vytvořily své guidance, své hlavní směry, které samozřejmě nejsou obligatorním nástrojem a mm, mm, takže pokud nebudou respektovat členské státy, tak zahájíme řízení pro plnění smluvních nepovinností. A dále, jak jsem i říkal, Turecko, to je téma, na kterém pracujeme. Já jsem se sešel s novým zástupcem Turecka a řekl jsem, že jsme vstřícní k tomu, abychom zlepšili naši celní spolupráci a potažmo celou hospodářskou spolupráci. A teď paní předsedkyně k Brexitu. No, to ne, že bych tady chtěl, eh, nechtěl se k tomu vyjadřovat, ale víte, že vyjednávání začala před dvěma dny a začala pouze tím, že se definoval rámec a jak všichni víme, no to začalo docela dobře, protože se, jsme se dohodli na harmonogramu. Ano, ale asi teď je těžké hned eh, z toho vyvodit nějaké závěry, když eh, ta vyjednávání sotva začala a navíc ještě se ani nedostala samozřejmě k tématům, jako je celní unie, ale ta témata jsou strašně citlivá jako toto a proto já hm, eh, samozřejmě chci, abychom hájili naše principy, principy 27 států EU, ve světle toho, co říká britská eh, vláda, chce vystoupit z celní unie, ale zároveň nemůžeme eh, se vrátit do doby před vnitřním trhem a znovu vytvořit hranice, které by byly rigidní. Je třeba vzít do úvahy i zvláštní situaci Irska. Přece mezi Severním Irskem a Irskou republikou nebude hranice. No, takže je třeba nalézt politická a praktická uspořádání. A jak jsem řekl, mm, tady jde o to, abychom se Spojeným královstvím měli co nejužší a pozitivnější vztahy poté po Brexitu. Děkuji, děkuji pane komisaři za vaše odpovědi. Já nevím, zdali ještě jsou zde někteří členové, kteří chtějí slovo. Ne? Dobře, takže děkuji ještě jednou, že jste přišel a přeji hodně úspěchu. Děkuji. Okay, um, I think we can move on now. Tak, eh, myslím, že můžeme přejít dalšímu bodu, což je prezentace komise a sice eh, compliance package. A máme zde zástupce tamník, eh, tady zástupkyni paní Wilfried Schiemann. Always new buttons to find here. Well, many thanks, many thanks for having the opportunity to... Děkuji vám eh, za příležitost eh, prezentovat vám compliance package schválenou komisi 2. května 2017. Jsou zde tři prvky. Jeden je tedy summit, to je Single Market Information Tool, to znamená informační nástroj, druhý je gateway a pak ještě třetí prvek. Já začnu tím nejobtížnějším, to je ten Smith. Eh, a o tom asi budeme eh, debatovat nejvíce. Bude to zajímat eh, firmy i členské státy. A mm, taky je třeba vysvětlit, co tím chceme dosáhnout. De facto toto je eh, eh, nástroj na získávání eh, přímých informací od účastníků trhu. Proč? Protože zdá se, že spotřebitelé jsou nespokojeni s rychlostí, s jakou komise řeší překážky na trhu. A nevíme, čím to tedy je. Je to špatně fungující trh, jsou to špatná pravidla, chybějící pravidla, nebo co to je. Členské země často také nemají informace a nemají jak získat, což je další ještě eh, okoření problému, takže SMIT se snaží o to, aby informace byly k dispozici tehdy, kdy je třeba, a týká se to tady, jak už jsem řekla, nefun, nefunkce trhu. A mohou to být eh, tedy požadavky, které jsou velice přesně zacílené. Eh, Evropská asociace eh, spotřebitelů toto velmi uvítala, protože si domnívá, že takto to může fungovat daleko lépe z hlediska spotřebitelům. Samozřejmě jsou tady také obavy, jednak obava z administrativní zátěže. A samozřejmě eh, my k tomu přistupujeme velmi opatrně, poněvadž eh, v našem deke jsme zodpovědní také za růst, eh, takže snažíme se, aby to nebyla velká administrativní zátěž a mělo by to být používáno střídmě jenom tam, kde to může skutečně dosáhnout významného efektu a tam, kde není možné informace získat jinak. E, Pravá hodnota je tam poměrně vysoká. Mm, musí předcházet e, formální rozhodnutí e, komise a komise se musí nejdříve zeptat, jestli takovéto informace jsou skutečně k dispozici. No a určitě se nebudeme obracet na drahé konzultační firmy. Eh, další věc eh, eh, je otázka, zda to dává komisi nové pravomoci. SMIT je mm, nástroj, který se může používat v rámci stávajících pravomocí. Nebude to žádný další vynucovací postup vůči firmám. A mm, nechceme ho používat nějak agresivně. No a samozřejmě eh, také je zjevné, že tady máme strukturální problém, eh, tedy se strukturou těch informací, ale to také může vést eh, k novým politikám, pokud by to byla nějaká záležitost, která se vyskytuje obecněji. Ale o to nejde. V prvé řadě jde tedy o získávání informací, které jsou skutečně potřebné. To vlastně máme také v právu o svobodné tržní soutěži. Tím jsme se vlastně inspirovali a docela jsme se snažili eh, postupovat podle tohoto vzoru, jenom jsme to chtěli trošku přizpůsobit právě potřebám společného trhu. My jsme v komisi Eh, se pustili do této práce eh, navazování partnerství s českými zeměmi. Jakékoliv rozhodnutí komise, které by mm, znamenalo využít tento nástroj, eh, bude oznámeno členským zemím. Máme zde také návrh mechanismu sdílení informací mezi komisí a členskými zeměmi. A jestliže ty Informace se potom používají v, použijí v oficiálním vydýkacím řízení, tak tam to je možné potom používat v tomto řízení tyto informace, pokud nepodléhají nějakému utajení, obchodnímu tajemství například. Takže firmy by se neměly eh, neměl by mít důvod obávat se, že by došlo k úniku jejich citlivých obchodních informací, protože my jako komise máme celkem praxi Eh, v používání těchto informací. A ještě možná poslední otázka v souvislosti s SMIT. Proč eh, přicházíme také se sankcemi a pokutami? To je de facto takové poučení z minula eh, v prosazováním pravidel volné soutěže, tak tady skutečně je třeba mít určité incentivy, určité pobídky, aby Eh, abychom nebyli ignorováni. Takže jestliže někdo dostane žádost o vydání informací, poskytnutí informace podle SMI, tak to ještě neznamená, že došlo eh, k porušení čehokoliv. Eh, navíc je tam poměrně vysoký práh na to, abychom to mohli tedy Eh, jednak to spustit a jednak pokud by to mělo dojít k sankcím, tak eh, o tom musí rozhodnout komise na třikrát. Eh, za prvé tedy vůbec použít SMIT, pak tedy další dva kroky, než opravdu by se přistoupil k nějakým sankcím. A my si myslíme, že těch případů bude velice málo, ale budou důležité pro společný trh. Je to de facto taková ta, eh, takový nástroj poslední záchrany. A je to něco, co bychom chtěli také eh, přenést do pole eh, společného trhu. Eh, jednotná digitální brána, tak eh, tady to má původ eh, opět ze strany tedy členských zemí, refitu, Evropského parlamentu. Prostě bylo tady mnoho stran, které volaly potom, tom, abychom zavedli něco, co občanům a firmám umožní eh, lépe využívat přínosů společného trhu. Čili samozřejmě, pokud chcete fungovat přeshraničně, musíte znát pravidla, která tam platí v té další členské zemi. No a eh, toto je něco, co by se právě týkalo této společné nebo jednotné eh, vstupní brány. Ehm, momentálně je to velice nepřehledné, takže my skutečně chceme mít jenom jakési jedno místo, které by umožnilo nám eh, prostě eh, se informovat, jak je třeba. Také informace to budou pro firmy, pro uživatele přeshraniční a Eh, také je to otázka toho, jaké jsou z té eh, překážky společného trhu. Smyslem je, aby firmy a občané měli nediskriminační a sladný přístup k informacím o Evropské unii eh, mm, a jim pravidlům, národním pravidlům a nasměrovat je prostě dále, aby skutečně mohli uplatňovat svá práva na společném trhu přínos eh, této digitální brány eh, ve srovnání se současnými akty, tak eh, to znamená, že už zde nebudou informace jaksi poschovávané po různých silech, aby tak řekla, že bude všechno přizpůsobeno tak, aby se v tom spotřebitel nejlépe vyznal, případně firma. A také jde o zkvalitnění poskytovaných eh, informací, eh, jejich snazší dohledatelnost a eh, aby ta dostupnost byla také v přeshraničním rozměru. Technicky nebo prakticky je to de facto takový portál, který, který propojuje Eh, webové stránky EU a členských zemí a budeme tam mít také ještě možnost, eh, aby si spotřebitelé a uživatelé mohli eh, poskytnout zpětnou vazbu a my bychom mohli tady zaměřit úsilí na zdokonalování a osilňování stávajících překážek. My chceme, aby členské země se zavázaly k tomu, že budou poskytovat informace na mnohých eh, úrovních. Konkrétně tady máme celkem 13 klíčových postupů, které budou plně online režimu eh, a můžete, budete se moci online dostat informacím z jiné členské země a eh, Dále by tam měl, být, měl platit princip nediskriminace uživatelů z jiné členské země. Klíčové je také to, aby eh, se informace, eh, jak si získali jednou, nebo ať, že potřebujete znovu, tak abyste nemuseli znovu vyplňovat tedy eh, ty též formuláře jako už dříve. No a informace budou k dispozici nejenom eh, v jazyce příslušné české země, ale ještě alespoň v jednom dalším jazyce. Takže to je smysl té jednotné digitální eh, brány. Na poslední prvkem eh, compliance package je Solvit. To určitě všichni znáte. My už jsme měli to potišení v IMKU eh, Solvit představit eh, zhruba před rokem, v červnu 2016. Solvit existuje 15 let. Měli jsme tady 17 tisíc případů a z toho 15 tisíc se podařilo splnit. To je opravdu skvělý výsledek. Na tomto úspěchu chceme dále stavět a chceme dále růst zejména v tom smyslu, aby eh, k němu sahali více občané, eh, pardon, firmy, protože občané toho využívají více než firmy. Proč zde máme tento akční plán, abychom posílili svoji teď? Samozřejmě má to svůj politický kontext. Eh, když jsme v říjnu 2015 zveřejnili strategii pro společný trh, už jsme řekli, že chceme nějaký takový nástroj, Hm, abychom zajistili, zajistili lepší soulad eh, s pravidly společného trhu. No a mnozí v Evropském parlamentu a mnohé členské země toto vzali za své. A eh, komise reagovala tím, že do balíčku zařadila tento ační plán se třemi pilíři, a sice eh, s cílem zlepšit kvalitu informací v Solvitu, prostě aby to byly prvotřídní informace, dále eh, rozšířit užívání, zejména mezi firmami, a dále upgradeovat tedy eh, vynucování práva v EU. Eh, samozřejmě my tady zatím nemáme to sdělení komise o vynucování legislativy. Hmm, to skutečně Eh, teprve bude to, eh, na tom budeme se pracovat, ale jsou je skutečně nástroj, který opravdu eh, velice dobře pomáhá fungování společného trhu. Všechny tyto akce jdou ruku v ruce a vše, nebo mnohé bude záležet také na tom, jak mezi sebou, jak to mezi nimi bude fungovat. Potřebujeme samozřejmě mít dostatek zdrojů, zejména lidských, a to je otázka pro členské země. Eh, potřebujeme, aby tyto nástroje se těšily určité autoritě. No a chceme, aby tato síť byla ještě úspěšnější, než je. A já myslím, že to je pro tuto chvíli všechno. A budu jenom doufat, že váš výbor tyto naše akční plány podpoří a že tato část balíčku bude velmi úspěšná. Děkuji. Eh, já vám děkuji, paní Švirman, za vaše vysvětlení a ráda bych nyní předala slovo dvěma zpravodajkám. A, a první z nich je paní Majdel. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda komisi um, poděkovala, omlouvám se, že k vám sedím zády, ale jinak by mě nikdo neslyšel, takže děkuji za to, co jste nám řekla. Myslím si, že naším záměrem je silný, dobře fungující vnitřní trh ve prospěch jak spotřebitelů, tak podnikatelů. Ty nejvýraznější obavy, které vyjadřují eh, zúčastněné strany, zejména tedy podniky, to, co tedy vyjádřili a co vzešlo také z veřejných konzultací ohledně SMITu, to bylo vlastně několik otázek, které bych vám chtěla položit. Bohužel, ale za méně než 10 minut budu muset odejít. Nicméně uh, můj tým bude sledovat vaše odpovědi, tímto se velice omlouvám, ale prostě mám dvě důležitá zasedání ve stejnou dobu dnes odpoledne. Takže první otázka je následující. V první řadě bylo by příliš nákladné pro podniky obdržet požádovanou informaci eh, ze SMITu. Tady tedy ty obavy se týkají zejména malých a středních podniků a dále také, jak ten návrh zajistí, že informace, která je poskytnuta podnikům, nebude použita proti ním, tedy já vím, že eh, komise ví, jak zachovat ty informace důvěrné, ale spíše tedy mne zajímá to, jak veřejné orgány v členských státech zajistí, že tedy tato informace nebude sbírána pouze ze strany jejich eh, jaksi, konkurentů, ale aby se zabránilo nějakému úniku dat. A na závěr, jaká opatření učiní komise, aby vyřešila tedy tyto dosavadní obavy. Myslím, že musíme zajistit to, že evropské podniky budou ochotny nás podpořit, pokud tedy se budeme snažit odstraňovat ty překážky jednotnému trhu. Takže opravdu je důležité, aby tento návrh byl přesvědčivý pro tyto zúčastněné strany, aby se připojili k nám, aby, měli, aby tady byla možnost třeba těch určitých sankcí, a nebo se tam neobjevovaly nekompletní informace, takže tímto vám děkuji. Děkuji, Evo. A nyní druhá zpravodajka, ať to je paní Mizi, ale myslím, že eh, ví, tu dnes paní Sakomsary zastupuje. Děkuji, paní předsedkyně. Za Marlen Midzi eh, bych chtěla vyjádřit v první řadě její omluvu za to, že se dnes nemohla dostavit a to z důvodu změny eh, na pořadu jednání tohoto výboru nemohla zrušit své předchozí závazky, takže já přečtu její sdělení. Takže její vyjádření, co se týče návrhu komise pro nařízení vytvoření jednotné digitální brány, jsou zatím poměrně předběžné a je zapotřebí více času pro analýzu tohoto. Nicméně z principu vítá návrh komise vytvořit uh, jednotný eh, digitální vstupní bod, který poskytne tedy kvalitní informace a sloudí administrativní postupy a, a na pomoc v službách občanům a podnikům. Žijeme v digitálním světě, kde tedy internet i digitální technologie mění způsob našeho života, naší práce i našeho podnikání a cestování. A je tedy více než logické, aby také vlády se začaly směřovat k digitálnímu životu, takže umožní určité administrativní postupy, poskytování informace či nápravy občanům v digitálním formátu a tento návrh komise je tedy klíčovým bodem právě v tom akčním plánu i government a reaguje na potřeby občanů v tom měnícím se světě. A také je pobídkou členským státům, aby zavedli právě strategie ve prospěch digitálních veřejných služeb. Další důležitá věc je to, že často lidé a podniky buď si neuvědomují, jaká jsou pravidla uplatňována v jiných zemích, anebo mají potíže je nalézt a pochopit informace či nezbytné postupy pro podnikání, práci či cestování. Existuje celá řada nejrůznějších portálů, kontaktních míst, jednotných kontaktních míst pro profesní kvalifikace, podporná střediska a podobně. Takže místo, aby lidem napomáhali, tak je matou, protože lidé nevědí, kde právě nalézt tu správnou informaci. Příliš mnoha informace na příliš mnohých místech vytváří mnohem více bariér než řešení. Například podniky obdrží příliš mnoho žádostí eh, ze strany eh, našich, eh, tedy my obdržujeme příliš mnoho žádostí eh, občanů o tom, že vidí velké potíže v tom, kam se obracet, aby získali informace. Takže eh, něco takového by bylo ve prospěch občanů. Proto Marlen těší, že komise se snaží zefektivnit všechny tyto různé portály, přístupová místa, informační webové stránky do té jednotné digitální brány, která poskytne občanům, podnikům, startupům právě ty uh, uživateli nakloněné uh, druhy poskytování informací. Uh, a na základě toho pak mohou činit dobře podložená rozhodnutí. Tento mechanismus nejen ušetří lidem čas, ale také náklady. Nicméně Marlen by ráda zdůraznila některé body, eh, které by stálo za to ještě více zanalizovat. V první řadě tento nástroj by měl být jednoduchým nástrojem pro poskytování jasné informace všech nezbytných postupech a formalitách, aby bylo možné eh, národně či eh, mimo na úrovni EU působit ale nemělo by to rozhodně vypadat jako nástroj, který nahradí stávající postupy nebo pravidla na národní úrovni nebo snižovat úroveň ochrany v členských státech. Dále by také chtěla vědět, jak komise rozhodla o tom seznamu 13 klíčových administrativních postupů. Další postupy už jsou dostupné v členských státech a pokud ne, co by bylo zapotřebí na národní úrovni, aby byly zahrnuty. A komise navrhla ten princip pouze jednou, při předložení tedy jednou a pak to bude dostupné pro opětné použití i pro přeshraniční kontakty na žádost uživatele. Marlen by také ráda věděla více o tomto principu. To znamená, že pokud jsou dokumenty předloženy v jedné zemi, tak mohou být opětně užity jako autorizované dokumenty v jiné zemi bez nějakého prověřování a požadavku na platnost. Kdo potvrdí zhodu a bude pověřen aktualizací těchto informací? A poslední věc, eh, komise eh, bude mít tedy nástroj, ale kdo zajistí, že všechna data jsou sbírána v bezpečném prostředí, respektujíc eh, princip eh, na soukromí a proporčnosti pro evropské občany. Marlen se tedy těší na spolupráci se stínovými zpravodaji i komisi o, na tomto návrhu. Děkuji. Máme ještě další členy, kteří by rádi položili otázku. Pokud tomu tak není, tak opět předám slovo komisi. Děkuji. A, a také chci poděkovat za položené otázky a začala bych tedy tou první, těmi náklady a konkrétně náklady pro malé a střední podmínky. Není to tedy úplně bez nějakých dopadů na náklady, nicméně, jak jsem předeslala, samozřejmě, že eh, si velice uvědomujeme tu skutečnost, že to je neproporční zatížení pro malé a střední podniky. Takže ty požadavky na informace musí být velice zacílené, budou tu požadavky na ad hoc informace a pouze pro ty účastníky na trhu, kterých se očekává, že budou potřebovat informace. Nebudou to nějaké stovky dopisů, spíše naopak. A také ohledně dat, které jsou již dostupné v té společnosti, takže to pro ně není nějaké dodatečné úsilí, aby museli najímat externí konzultace, aby jim sehnala, sehnali ta data ani rozsáhlé dotazníky, ale opravdu jenom několik málo zacílených otázek, položených velice jasným způsobem. A opravdu již od počátku by to mělo omezovat náklady podniku při reakci na takovéto dotazníky. A dále si také myslím, že ještě před eh, vlastně vystavením té žádosti odůvodnění komise, proč je toto tedy zapotřebí. Takže je to opravdu velká míra dohledu eh, v té samotné otázce, zda či ne je to vhodné a ne příliš nákladné pro některé podniky. Zazněly to malé a střední podniky, Mikropodniky jsou vyňaty a malé a střední podniky ale ne, protože tyto také velice často cítí dopad špatného fungování vnitřního trhu. Možným příkladem by mohly být veřejné zakázky a příslušné postupy, kdy malé a střední podniky nechce poskytnout informace, protože se bojí, aby se nedostala na černý seznam a nikdy tu zakázku nedostala ale to, že eh, to požádáme poskytnout ty informace, tak nám pomůže zaznamenat, že právě dochází někde něčemu špatného a můžeme tedy eh, řešit určitý postup pro porušování. Dále otázka důvěrnosti, to je zase velice důležité. Informace jako taková nebude zveřejněná, to je zřejmé, jak jsem předeslala, podnikové tajemství, profesní eh, tajemství a příslušné požadavky, které samozřejmě budou muset být i v tomto respektovány. A zase v konkurenčním právu máme určité pravomoci pro sbírání informací. Vykonáváme tyto informace vždy, když je to zapotřebí a samozřejmě na základě důvěrnosti informací to nikdy nebylo spochybněno. A máme již dlouhou zkušenost ve vynakládání citlivých dat a pokud podnik označuje tedy informaci, kterou poskytuje jako citlivou, tak je dobré tedy, aby to byla informace pro nás, aby s, s touto informací nevynakládalo nikde jinde, prostě aby ta citlivá data se nedostala nikam jinam. Není to jenom tedy eh, riziko nějaké eh, reputace pro komisi, ale finanční eh, riziko, mohla by to být stížnost a, a stíhání. Takže si uvědomujeme, co děláme a jak to děláme. Tímto vás tady mohu ujistit, že jsme se nad tím hodně zamýšleli. Používali jsme veškerou naši zkušenost i z jiných oblastí, abychom to transponovali do tohoto nástroje, protože si velice, velice dobře uvědomujeme potenciál toho, co by z toho mohlo vzejít, pokud se toho neuchopíme řádně. Ta jednotná digitální brána velice mne těší vyjádřená podpora od paní Mici a těší nás, že principiálně vítá náš návrh. A eh, jedna věc je velice jasná. Tato jednotná digitální brána, to je takové jednotné eh, místo, ale je to celá řada postupů, jak pak dále pokračovat. Nicméně k tomu potřebujete jedno místo, kde zahájíte tu vaši, eh, to vaše hledání a pak vás to bude odesílat tedy dál, jak postupovat do těch možností v rámci jednotného trhu, že prostě dosud lidé ty informace nenalézali. Ty informace tam byly, ale nevěděli, jak je najít. Toto nám tedy e, usnadní, jak to hledání informací, tak i ty přeshraniční postupy jako takové. A zase by to mělo být ve prospěch e, našeho jednotného trhu, občanů, spotřebitelů a podniků. Mělo by to být maximálně jednoduché, i takový je náš záměr. Je to zase v tom všeobecném kontextu toho, co děláme ve všech členských státech, v tomto digitálním světě, kdy se snažíme dosáhnout i government, tedy elektronické zprávy ehm, takže i toto zavedení této eh, digitálně jednotné brány, tak eh, víme, že v některých státech třeba některé věci ještě neexistují, takže to nepomůže jenom tomu přeshraničnímu kontextu, ale i tomu národnímu, místnímu, že se poposune zase víc směrem k té větší míře digitalizace, takže opravdu obě strany na tom eh, něco vytěží, jak ta, ty místní členské státy, ale nejen tedy přeshraničně, ale tedy i ten přeshraniční kontakt. Zase napomůže tomu způsobu, jak naše zprávy pracují. Pak ten princip pouze jednou, tady si myslím, že je zbytečné, abyste museli vaše data, vaše dokumenty předkládat mnohokrát, když už tam byly zavedeny. Takže to je princip, který bychom chtěli následovat. Zase můžou tam být nějaké technické potíže, ale to jsou vždycky potíže, když se s něčím novým začíná. A když už tedy uh, máte nějaký systém zavedený a ty změny na, na něco lepšího, tak tam může být uh, nějaká třeba neochota, ale nějakých 20 států tedy zavede tento nový princip, aby tedy uh, doufám, že se nám podaří ty všechny ostatní, kteří jsou méně přesvědčeni, přesvědčit o tom, že je to výhodné. Uh, protože my tady nesloužíme jenom vládám, ale podnikům a občanům. To je ten náš hlavní záměr. A já doufám, že jsem tímto dostatečně zodpověděla vaše dotazy. Pokud ne, tak rozhodně víte, že my jsme vždy ochotni vám poskytnout informace a, a vše dále ještě objasnit, pokud to bude zapotřebí. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji, paní Šulman. Nevidím žádné otázky, takže vám chci poděkovat, že jste přišla na výbor a vysvětlila a prezentovala compliance package. Děkuji. A <clears throat> to znamená, že teď můžeme pokračovat eh, k dalšímu bodu. Pokud je tady zpravodaj, A bylo mi řečeno, že bychom asi měli trochu počkat, než přijde paní Weidenholzer. Podle časového plánu tak navrhuji hmm, přestávku, pár minut tedy, a takže ve tři čtvrtě na pět budeme zpět. Okay, uh, I think we can um, start again um, or continue. Um. Pokračovat uh, s posledním bodem našeho programu a to je uh, návrh uh, stanoviska, akční plán o retailových finančních službách a pan Weiterholce je tady, takže mu dám slovo který Říza, ten má ADCD. Děkuji, paní předsedkyně. Ehm, Josefu Weidenholzerovi na poslední chvíli toho něco eh, vstoupilo, takže já ho ráda zastoupím. Požádá mě o to. Já prostě přečtu jeho text, který mě tady eh, předložil. Jde o návrh stanoviska eh, pro hospodářský výbor k plánu pro retailové finanční služby. Děkuji komisi za návrh tohoto akčního plánu. Akční plán předložený komisí reflektuje mnoho bodů, které v parlamentu byly navrhnuty k příslušné zelené knize a IMCO svého času k tomuto vypracovával stanovisko. Jde například o transparentnost poplatků při přeshraničních platbách, eh, ceny eh, vozů v půjčovnách eh, v různých státech Unie a elektronický podpis. Nicméně návrh zůstává hm, do jisté míry vágní a omezuje se na sledování trhu. A my jako parlament můžeme být podrobnější, konkrétnější. Takže třeba u přeshraničních transakcí žádám, aby poplatky domácí a druhé banky byly, eh, byly přehledně uvedeny tak, aby se mohl zákazník rozhodnout. Také je třeba, aby byl uváděn diferenční, tedy kur, diferenciál kurzovních eh, směných kurzů, opět, aby eh, zákazník věděl, co všechno platí. Elektronický podpis by mohl vést k bezpečnějším a jednolitým transakcím, pokud ovšem by byl samotný dostatečně bezpečný. Také nesmí vést eh, nákup pomocí digitálního podpisu, nemusí vést k tomu, že ti, kdo ho nemohou používat, budou diskriminováni formální návrh tohoto stanoviska je z hlediska formální požadavků velmi stručný a do 28. června bude ještě upraven a upřesněn eh, pomocí pozměňovacích návrhů a hlasování proběhne po prázdninách. Eh, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a eh, doufám, že naše podněty se promítnou do zprávy Eh, hospodářského výboru. Děkuji. Děkuji vám, Evelem, za pana Weizenholzera. Přeje si někdo promluvit? Pan Pospíšil. Máte slovo, pane Pospíšile. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já, pardon, já zde promluvím za Evropskou lidovou stranu. My jsme velmi důkladně analyzovali materiál, který pan Weidenholzer předložil. Vítáme to, že zde debatujeme o možné harmonizaci práva, které upravuje finanční retailové služby, ale ta naše pozice je taková, že bychom v každém případě měli nejprve analyzovat to, jak jsou eh, retailové finanční služby upraveny v jednotlivých národních úpravách, analyzovat, jestli tyto národní právní úpravy přinášejí problémy, pak případně analyzovat eh, to, jak eh, tuto otázku, byť nepřímo, upravuje současné sekundární evropské právo a pak případně se bavit eh, o tom, zda přijmout nějakou evropskou právní úpravu. Jsme tedy, to zde zdůrazňuji, relativně zdrženliví ve snaze eh, přijímat eh, rychle nějakou novou právní úpravu, která by mohla do určité míry poškodit existující a funkční národní právní úpravy. To znamená, ta analýza a nejprve zjištění nedostatků má vést k tomu, abychom byli ochotni hovořit o možné právní úpravě. Víceméně chceme, aby Eh, byla respektována kulturní, jazyková, daňová a sociální rozdílná úroveň na jednotlivých národních trzích a nechceme, aby tyto rozdíly byly eh, v zásadě mm, direktivně odstraňovány novou regulací. Takže jsme připraveni, vnímáme to téma jako pozitivní, ale opravdu musí být zjevné, že je zde jasná potřeba a v jakých oblastech takovouto případnou novou úpravu přijmout. A také chceme, aby zde e, byl jasně zachován princip subsidiarity a proporcionality. Já zde mám více konkrétních e, poznámek k samotnému textu pan zpravodaj zde není, takže asi není třeba, abych s tím v tuto chvíli mm, dopodrobna to rozebírali. Eh, my se těšíme na další debatu se stínovými zpravodaji a s panem eh, eh, Weidenholzerem. Chci upozornit, že tam je několik věcí, které bychom rádi ještě vyjasnili. Předem říkám, že tam nemáme nějaký zásadní fatální problém. Jsou to spíše drobné formulační věci, kde bychom si rádi ještě vyjasnili pozici, třeba ve článku v bodě three kde se hovoří o platebních transakcích e, je zde hovořeno o e, neutrální referenční sazbě která má být určována aktérem který není součástí trhu. bylo by dobré se tedy bavit o tom kdo by měl být tím aktérem. my bychom neradi přistoupili k nějaké administrativní regulaci ze, e, ze strany řekněme buď státu nebo evropské unie. Eh, dále nám připadá jako dobré si ještě dodiskutovat bod pět, kde se hovoří o možnostech eh, certifikace my jsme opakovaně často byli proti zavádění systému povinné certifikace. Je třeba si tedy vyjasnit, jak zpravodaj bod pět myslí a zda tedy nepřímo nesměřuje eh, k systému povinné certifikace. Eh, vítáme bod šest, kde je hovořeno o potenciálu elektronického podpisu na druhou stranu zvláště v dnešní době posilujeme li vliv elektronického podpisu je třeba hovořit i o eh, riziku možných eh, krádeží eh, této identity a je třeba také se zabývat tedy ochranou eh, a kybernetickou bezpečností tohoto nástroje. Tolik tedy naše zpráva, kdy v zásadě jsme připraveni s panem zpravodajem se dále o materiálu bavit a myslím, že postupujeme podobným směrem. Děkuji. Uh, Děkuji, pane Pospíšil. Ano, já jsem čekala na překlad, takže viděla jsem, že i vy chcete slovo, takže prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. In, in, in the name of Alde, just... Za Alde jenom dovolte pár poznámek, ale prosím nejprve vítejte tady, je to váš první den ve funkci eh, předsedkyně a eh, doufám, že ne všechny vaše dny tady budou takto dlouhé. Jenom chci poděkovat zpravodaji za mm, tuto zprávu, to je dobrý základ. Je škoda, že tady není, ale, ale dostalo se nám vysvětlení. Každopádně můj kolega se ptá, zda tady, tady jsou nějaké problémy ve finančních službách já ho mohu ujistit, že ano, že vidíme hodně problémů a mm, většina evropských občanů, 92%, eh, v podstatě si nepořídilo žádný eh, z podobných produktů v jiné zemi, takže vidíme, že tady problém je. Méně než jeden z 20 podle průzkumu si eh, pořizuje eh, tedy eh, účet, eh, kreditní kartu a tak dále v jiném členském státě a u životního pojištění je to méně než jeden z 20, takže vidíme, že toto je neproskoumaný trh, trh zatím, tedy vnitřní trh bankovních a finančních služeb není zatím příliš rozvinut. Takže to je problém. A i když vidíme tady eh, takové ty postoje, protože když řeknete někomu, že máte bankovní účet v zahraničí, v jiné zemi, tak na vás budou koukat spíš jako na eh, zločince. Řeknou si, no proč, to je divné. No ano, takže tak to je. To jsou ty postoje, které nepodporují ani mm, tuto legislativu. Vidíme, že je potřeba Eh, něco udělat. Vítáme akční plán komise a mm, tady mm, jsou věci, které chceme zdůraznit. Za prvé, konec teritoriálních restrikcí. Na tom se pracuje i v jiných výborech. To podporujeme. Myslíme si, že je nutné velice brzy dospět k určitému řešení závěru, eh, závěru v interinstitucionálních jednáních a apelujeme na estonské předsednictví a členské státy, aby to již vyřešili. Za druhé, transparence v těch poplacích za přeshraniční transakce. No to je pořád eh, mm, všechno taková záhada. Já tady eh, pracuji v parlamentu, někdy přesouvám peníze ze Švédska do, na, na belgický účet a tak dále a nikdy nevím, jaký poplatek za tu transakci platím, jaký je a nikdy nevím, zdali je to vůbec eh, chytré to dělat, zdali je to, a je, já to dělám, protože si to mohu dovolit, že to nesleduji, ale nevím. Někdy se mě v bance ptají, chcete udělat toto a akceptujete poplatek? No dobře. Tak kliknu na knoflík, že ano, ale nevím, kolik ten poplatek je. Což je zcela neuvěřitelné. A také Mm, samozřejmě zaprvé by se to mělo implementovat na národní úrovni, potom na evropské úrovni a e, samozřejmě e, zde my bychom chtěli tedy, aby e, došlo k pokroku, pokroku, pokud jde o ty účty a potom podporujeme digitální inovace u bankovních a finančních služeb. Známe příklady, eh, určitě, které komise používá, aby si otestovala třeba tu elektronickou identifikaci, protože elektronická identifikace zatím to je restrikce, taková národní úrovni. Takže chci, aby komise zintenzivnila tyto kroky a další krok by mohlo být vytvořit evropské digitální ID, evropskou digitální identitu, ke které by měl přístup každý občan. A já eh, se těším na spolupráci s kolegy z dalších frakcí a určitě předložíme pozměňovací návrhy podle toho, co jsem řekla. Děkuji. Děkuji. Já nevidím nikoho jiného, kdo by si přál zareagovat. A možná, že ano, omlouvám se nejprve komise, dobře. Pan Jacob z komise. Tak, prosím. Děkuji. Já budu velice stručný, eh, protože tady podporujeme akční plán a stručně bych řekl, že eh, my budeme dělat analýzy, zahájíme konzultace, tedy připomínkové řízení, k tomu třeba jak snížit náklady na přeshraniční transakce a jak, tak i aby měnová eh, konverze, eh, jak si převádění měn bylo transparentnější, eh, co se týče těch tedy sazeb a, a potom přeshraniční poskytování služeb. Zde také máme my vím, takhle, víme, že zde Eh, ten obchod s finančními službami přes hranice je minimální. A víme, že do velké míry to je kvůli různým kulturám, kulturním rozdílům, třeba i kvůli eh, ochraně spotřebitele v členských státech a budeme spolupracovat s členskými státy i s těmi dotčenými subjekty eh, na těchto překážkách a Samozřejmě nám jde o to i zároveň zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele. V žádném případě nechceme podkopat tyto standardy ochrany spotřebitele. A potom ještě další témata zazněla, ta již figurují v akčním programu jako elektronická identita. Samozřejmě uvítáme jakokoliv podporu pro kroky, eh, které eh, znáte, které figurují v akčním programu a pokud máte pocit, že bychom měli být ještě ambicioznější, tak vezmeme to v potaz a, ale co s tím, to je další otázka. Časový horizont pro tento akční plán je asi dva roky. Ano, jak, eh, jak jste eh, samozřejmě to asi nebude znamenat kompletní řešení, to nebude znamenat úplně integrovaný trh finančních služeb, ale doufáme, že to bude pokrok směrem k tomuto konečnému cíli. Děkuji, pane Jacobe, a možná závěrečné poznámky Evelyn Gebharca SAD. Já, eh, eh, Děkuji vám. Eh, panu Weidenhoslovi je určitě strašně líto, že tady nemůže být dnes s námi, kdo ho zná ví, jak vážně bere svou práci a Hmm, bohužel to nejde jinak. Já si myslím, že eh, z hlediska našeho výboru je zvláště důležité to, jak to vypadá v oblasti ochrany spotřebitele. My víme, že hospodářský výbor se do detailu zabývá těmi ekonomickými záležitostmi a těmi finančními transakcemi a tak dále. Dobře se v tom vyznají, ale opakovaně zjišťujeme, že aspekt ochrany spotřebitelů je tam až na nějakém dalším, ne zrovna prvním místě. A e, tady kolega za Alde e, to vystihl velice dobře. E, když totiž děláme přeznační transakce, nevíme, jaký směný kurz nám bude naučtován. V eurozóně to samozřejmě odpadá, ale jestliže někdo Eh, jednou za dva, za tři roky si zajede na zahraniční dovolenou, poněvadž častěji nemůže a chce si to doma předplatit, třeba, já nevím, hotel, auto a podobně, eh, má tedy pocit, že tak to ušetří, bude mít více jistotu a teď neví, eh, kdo bude kasírovat poplatky. Moje banka, ta druhá banka, za kolik a tak dále. Čili Eh, skutečně jde o to, aby také spotřebitel se mohl informovaně rozhodnout. To jsou otázky, které eh, tady skutečně vstupují do hry. Ty otázky, které byly vzneseny, samozřejmě já nezodpovím, eh, poněvadž to udělá později pan kolega. Jeho spolupracovníci jsou tady, takže určitě si dělali poznámky. Čili já věřím, že tedy proběhnou ještě další otázky, další debaty mezi zpravodajem a stínovým zpravodají a tam se to vyjasní. Děkuji vám. Děkuji vám, Evelyn. Tak já myslím, že můžeme tento bod na programu zavřít. A pardon, ještě děkuji za připomenutí. Pozvací návrhy, prosím, podávejte do 29. června. Takže, takže prosím, můžete překládat pozměňovací návrhy. No a těmito slovy eh, já končím dnešní schůzi. Chci poděkovat také tlumočníkům za odvedenou práci. Děkuji také sekretariátu a s, prakticky za půl hodiny eh, budeme pokračovat s koordinátor. Děkuji vám.